Zápis a přijaté texty zasedání ze 7. července jsou k dispozici, matky? Ne, není tomu tak, proto jsou zápisy schopné.